dopoledne zítra. A nyní nás čeká další bod na dnešním programu, kterým jsou jednominutové projevy. Prosím, aby vám připomněla všem, že se jedná o jednominutové projevy. Jednominutové projevy. Paní Bokšor je prvním řečníkem. A Vážené eh, kolegové, Vážená paní předsedkyně, eh, já eh, předsedám <clears throat> kulturnímu výboru a chtěl bych tady připomenout, že eh, Americká filmová akademie v 28. prosince udělala Oscara maďarskému filmu 28. února. Eh, vyhrál kategorii cizazyčných filmů a je to úspěch nejenom pro Maďarsko, ale také pro Evropu a Evropskou unii. Eh, film Syn už dostal, dostal eh, Zlatý globus a je to skutečně nezávislý film a tuto cenu si velmi zasloužil. V minulých letech jsme zaznamenali už další eh, úspěchy maďarského filmu a myslím, že je důležité, aby také Evropský parlament toto uznal. Eh, je to, jak říkám, nejenom maďarský úspěch, ale je to tedy úspěch také pro celou Evropskou unii. Děkuji vám. Děkuji. Paní Capeso, Carpeson Ruiz. Děkuji, paní předsedající. Hepatitida eh, je tichý zabiják, tichá nemoc, která eh, zabíjí a eh, zhruba 25 lidí má příznaky, ten zbytek u nich tedy není Eh, nemoc identifikována. Dá se získat tělesným kontaktem, sexuálním stykem, eh, výměnou eh, tělesných tekutin a může způsobovat další nemoce, jako je rakovina jater. Potřebujeme Eh, v pomoci členským státům v boji proti eh, této nemoci, eh, například tím, že se vytvoří registr. Hepatitida C spotřebovává zhruba 18 farmaceutického rozpočtu ve Španělsku. Čili skutečně potřebujeme evropský plán a já e, vyzývám Evropskou komisi a přijala plán na, na vymícení hepatitidy C. Děkuji, pan Preco. Paní předsedající, dámy a pánové, v tomto parlamentu se v nejbližší době budeme Eh, opakovaně zabývat eh, takzvaným skandálem Volkswagen. Eh, speciálně proto vznikl výbor. Skandál Volkswagenu se, tak se to nazývá, ale ta záležitost je poněkud složitější. Mezinárodní rada pro čistou dopravu ICCT, který tedy upozornil americké orgány na tuto, eh, tento skandál. Eh, tento tedy zjistil, že podobné problémy zřejmě jiných automobilových výrobců, zejména u Citroenu, Oplu a Fiatu. Eh, Opel a Fiat patří do amerických automobilových koncernů. A proto bych vás chtěl pozornit na to, že jde o mnohem víc než o chyby, již se dopustil jeden koncern. Nýbrž, že jde spíše o to, že se vede hospodářská válka z americké strany proti evropským výrobcům. Děkuji, paní Harken. Já jsem dnes eh, dostala eh, e-mail od eh, jednoho učitele jedné učitelky, eh, která je dobrovolnicí v uprchlickém táboře. Eh, dobrovolnické organizace zde už eh, pracují nad své možnosti a skutečně jsou tady zapotřeby ty základní věci, voda, potraviny, hygiena a proto se rozhodla nás eh, požádat, abychom pomohli. pomohli. Já doufám, že dnešní summit a rady eh, pomůže v této situaci, ale opět chybí nám rezoluce, chybí nám cokoliv. Eh, do konci měsíce se pravděpodobně zvýší počet uprchlíků v Řecku na 130 tisíc. Jedině společné kroky mohou eh, řešit situaci účinným způsobem. A jestliže naši vedoucí představitelé těch roků nejsou schopni, musíme jednat my. Děkujeme, paní Sever Rodriguez. Obrigada, presidenta. As políticas neoliberais no Děkuji vám, paní předsedající odvětví rybolovu a zemědělství trpí eh, společnou zemědělskou politikou a společnou eh, politikou v oblasti rybolovu, eh, protože tady prostě neexistuje dobrá regulace zemědělského trhu a je tady problém s nízkými cenami zemědělských surovin a produktů. Ta krize už trvá dlouho v obou sektorech. Evropská unie musí reagovat, je třeba změnit společnou zemědělskou politiku i společnou politiku v oblasti rybolovu abychom zachránili jak rybolov, tak rybáře a zemědělce. Nebude tady žádná budoucnost Unie, pokud budeme pokračovat v těchto politikách, které nejsou dobré. Pan Maragall. já eh, bych chtěl říct, že eh, je to další případ eh, jednání Evropské unie s Tureckem, ve kterém se prostě nezohledňuje celá řada prvků, která charakterizuje stávající situaci v Turecku. A pokud to takhle bude pokračovat, tak nebudeme žádnou dohodu moci podpořit. E, ptám se, e, zda Evropa e, prostě může i nadále odmítat vidět vlastníma očima to, co se odehrává na jeho východě země, co pak si Evropa může dovolit ignorovat to, co se odehrává v tureckých věznicích, kde jsou politici, vědci, právníci, advokáti. Může si Evropská unie dovolit dovolit nadále platit policejní stát Turecko, aby chránilo eh, hranice, může si dovolit eh, vlastně trestat vlastní členský stát eh, Řecko, které je teď takovým vězením pod otevřeným nebem. A první oběť toho všeho je Evropa sama. Já tady mám jeden eh, eh, problém eh, v našem volebním obvodu. Jedná se o přemostění temže na východě Eh, Anglie, tam se zvýší eh, dopravní zatížení, zvýší se eh, znečišťování, bude zapotřebí také odstranit řadu příbytků. My budeme to projektu. Lidé prostě se nakonec z tohoto dostanou. Thorok není pouze můj volební obvod, je to také můj domov a my budeme proti my budeme proti tomuto projektu eh, bojovat eh, vší silou. Paní Bilde. Děkuji vám, paní předsedající. 800. To je počet velryb, které jsou každoročně na Fajerských ostrovech masakrovány za všeobecného nezajmu. Je to mnohem víc velryb, než by postačilo k eh, konzumaci místním obyvatelstvem. Navíc eh, spotřeba eh, velryb je pro lidský organismus nebezpečná. Je tam obsah rtuti vyšší než přípustný. I když Fajerské ostrovy ostrovy jsou od Dánska eh, autonomně odděleni a i když respektují tradice a eh, další, je třeba vejít v jednání s orgány jak Fajerských ostrovů, tak Dánska, abychom tuto praxi eh, se pokusili zastavit. Je odsouzení hodná. Civilizace určitých národů se pozná, nebo všech národů se podle pozná podle toho, jak se lidé dané civilizace chovají ke zvířatům. To už řekl Gandhi. Tak se chovejme podle toho. Děkuji za pozornost. Děkujeme. Další řečník je pan Mato. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Karakasu došlo k velice smutné události. Mladý člověk zemřel, protože nebyla, nebyly k dispozici dostatečné léčivé prostředky, léky. Vůbec si neuvědomujeme, k čemu dochází ve Venezuele. Lidé tam trpí, nemají dostatek základních léčivých produktů, potravin, jídla. Je to humanitární krize, ke které dochází ve Venezuela, a kterou bychom v Evropě nikdy netolerovali venezuelský lid si skutečně nezaslouží takový osud. Ani všichni lidé, které bych zde mohl jmenovat a kteří eh, si, kteří ehm, hníjí v venezuelských věznicích. Všichni tito lidé jsou skuteční političtí vězňové a já žádám Evropský parlament, aby okamžitě požadoval propuštění všech politických vězňů na území Venezuely. Zaslouží si naši, odporu, naši podporu. Tato země si zaslouží naši podporu. Političtí vězňové musí být okamžitě propuštěni. Děkuji, děkuji, děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, posledních sta letech jsme zde setinásobili eh, odpady na naší planetě. Vidíme eh, obrovské znečišťování, především moří, které jsou důsledkem lidské eh, aktivity, odpad, který se šíří přes hranice. V Chorvatsku například máme obrovský problém s, tě, s tímto námořním odpadem, který se k nám dostává z okolitých zemí, jad, okolí Jaderského moře. My samozřejmě se snažíme s tím nějak zápolit, například ve vesnici Trisdeny na úrovni své pomoci, ovšem mne se to sebou environmentální dopad, socioekonomický dopad. Samozřejmě, že čisté pobřeží je zásadní pro cestovní ruch. Proto bych rád poděkoval eh, eh, právě projektům na místní úrovni, které probíhají v naší zemi. Země musí v tomto ohledu posílit své úsilí, tak abychom do roku 2020 skutečně mohli říci, že naše moře jsou čistá. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně. Ráda bych apelovala na všechny evropské evropské instituce, které, když tvoří evropskou legislativu, měla by tato být jasná a transparentní, protože často ještě pořád jsou zde problémy toho, že mm, legislativa je komplikovanější, zkomplikuje život našich mm, mm, lidí, podniků a brání konkurenceschopnosti. Hovořím o tom proto, že zítra by měla komise revidovat směrnici, eh, která se týká vysílání pracovníků. Evropská komise ovšem bohužel zapomněla na to, že z roku 2014 tato směrnice ještě pořád nebyla implementována a zároveň ignoruje různé signály ze strany jednotlivých aktérů a členských států, které prosili o to, aby další iniciativy počkaly na implementaci stávající směrnice. Dále zde nebylo veřejné eh, projednání, víme, eh, eh, že zde jde rovněž o koordinaci sociálního zabezpečení, to je další problematika. Pokud tomu nebudeme věnovat pozornost, tak zde bude nedostatek soudržnosti v Evropské unii. Děkuji. Děkujeme. Paní Grapíny má slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, milí kolegové. Globalizace malých a středních podniků by neměl být slogan. Malé a střední podniky by měly mít ulehčený přístup na trhy třetích zemí. 90 globálního růstu bude přicházet ze zemí mimo Evropskou unii a malé a středně velké podniky budou odpovědní za 60% tohoto růstu. Právě proto Evropská komise by měla vytvořit takový proces, který by napomáhal malým a středním podnikům v, v internacionalizaci jejich aktivit. Nyní se jedná o TTIPu a o dohodě s Čínou. Měla, měla by ovšem vzít v potaz i možnosti malých a středních podniků fungovat na všech těchto třetích trzích a zároveň by komise měla napomáhat při internacionalizaci aktivit těchto společností na základě konkurenceschopnosti i na vnitřním trhu, jinak budou malé a střední podniky mít obrovské problémy při fungování na jiných trzích. Děkujeme. Slovo má pan Kelly. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych dneska pohovořil o dodávkách plynu a rád bych poděkoval eh, dvěma našim komisařům za jejich návrhy, které jsou velice rozumné, velice praktické. COP21 rovněž hovořila o potřebě obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje ovšem potřebují podporu a, a určitou zálohu, kterou představuje právě plyn. Potřebujeme samozřejmě i nové energetické zdroje, vidíme, mm, co se děje v Austrálii, ve Spojených státech a LNG terminál a jeho budování je podle mě velice rozumným návrhem. Například u mě v mém polovním okrsku by bylo právě výborné místo pro tyto terminály. Byli bychom v podstatě vlastně takovým nejbližším terminálem na obchody se Spojenými státy a skutečně doufám, že k tomu dojde a že PCI budou implementovány v rámci celé Evropské unie. Děkuji. Děkujeme. Pani Ward má slovo. I wish to... Já bych chtěla eh, upozornit na špatnou humanitární situaci eh, v prchlíků v Evropě, kteří žijí ve strašivých podmínkách, provizorních eh, kempech v Evropské unii a na našich hranicích v eh, provizorních přístřežcích, eh, jako třeba v Kale nebo Dunkerku. A toto je pravým opakem toho, co si představujeme pod lidskými právy a lidskou důstojností. Eh, ženy a děti zde postrádají ty základní, to základní vybavení, základní péči školní, případně lékařskou místo humanitární pomoci eh, vidíme policejní zásahy a vyhánění. Toto je skutečně tragédie eh, poté, co tito lidé uprchli před eh, ISIS z Irie a teď s nimi Evropané takto zacházejí my skutečně bychom se měli podívat, jak to tam vypadá na vlastní oči a e, zkusili si promluvit s některými z těch uprchlíků, tak jsem to udělal já. Děkuji vám. V současném ekonomickém kontextu evropské e, národní situace musí fungovat efektivně a koordinovaně. Já hovořím o ochraně producentů skopového masa. My máme deficit 300 tisíc tun skopového masa eh, v Evropské unii, zatímco v mezinárodním eh, měřítku tento, eh, tento sektor roste. Globální deficit se odhaduje na 20% a proto potřebujeme efektivní politiku na to, abychom podpořili konkurenceschopnosti eh, našeho chovu ovcí. Eh, v mnohých zemích ten deficit je zbytečný. Třeba Rumunsko má největší potenciál pro růst v tomto odvětví z celé Evropské unie. A já tedy vyzývám, aby všechny země, včetně Rumunska, eh, pracovali na své kapacitě na využití tohoto potenciálu. Děkuji vám. Děkuji paní van Storch. Eh, dneska se setkávají šefové vlád a státu EU eh, s tureckými protěžky jde o uzavření balkánské cesty, cesty a vyslání signálu s tím, že eh, hranice se uzavírají a tudíž, aby eh, se další uprchlíci nešli. Jenomže eh, Turecko nemá na tomto zájem, poněvadž jakmile se uzavře balkánská cesta, nemůže už Turecko Evropu vydírat. Přestanou téct miliardy. A Eh, možná, že bychom se měli více zajímat o eh, útoky na novináře, eh, zestátňování novin, lidská práva a tak dále. Ano, Turecko je třeba kritizovat tam, kde je to vhodné, ale prosím, nespolehejme se na Turecko v uprchlické krizi. Děkuji, pan Fiergas. Děkuji za slovo. Vidíme zde obrovskou volatilitu v zemědělských cenách v současné době. Zemědělské aktivity jsou ohrožovány napříč spektrem a to se netýká pouze ekonomických záležitostí. Mnoho zemědělců je na pokraji bankrotu, potřebuje naléhavou finanční pomoc. Skutečně potřebujeme, aby i bohužel tento tržní mechanismus Ehm, a tento začarovaný kruh byl přerušen. Potřebujeme garantovat ceny, nesmíme poskytovat našim zemědělcům pouze falešné sliby a finanční nástroje, které jim neumožnili dostat se z této spirály a bojovat proti každodenním výzvám. Pouze veřejné řízení poptávky může umožnit našim malým rodinným zemědělským podnikům efektivně produkovat potraviny pro nás všechny a zároveň respektovat životní prostředí. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Těší mě, že statistické údaje eh, v kom, ve zprávě komise o Slovinsku již vypadají lépe, ale bohužel občané toto zlepšení zatím nepocitují. To znamená, že statistika ne zcela přesně popisuje reálnou situaci. Ve, Sloven, ve Slovensku přetrvávají strukturální problémy, je třeba nadále pokračovat v důchodové reformě, v reformě zdravotnictví a je třeba ulevit středním vrstvám. V justici i ve veřejné správě je třeba provést změny. K reformám sice dochází, ale ne tak, jak jsme si to představovali. Dosáhli jsme kapitálového posílení bank, ale banky přesto nepracují dobře. Uprchlická krize už nemůže být eh, výmluvou pro zastavení reform. Také politické obsazování úřadu eh, se nedá dále tolerovat. Skutečně mám eh, z obavy o svou zemi. Děkuji. Jaké jsou pro a proti eh, pro britské farmáře, co se týče unii, eh, členství v Unii ohledně uh, Agri Europe je tomu tak, že pouze 10% těch nejefektivnějších britských farmářů by přežilo ve stávající podobě, až skončí dotace. Evropská či česká vláda nemá žádnou e, náhradu, žádný plán B. 50 až 60 všech e, nákladů do britského zemědělství pramení právě z unijních peněz, takže na to je třeba se e, brát zřetel, ale ono to členství v Unii není pouze v společné zemědělské politice, je to také otázka volného pohybu zboží, Eh, osob, dvě třetiny eh, všech vývozů zemědělských produktů z Británie putují eh, do Evropské unie a z 11 na 44 stoupl podíl našeho zboží na unijním trhu. Farmáři by měli hlasovat pro členství v Unii. Pak je tady pan Marias. Děkuji, paní eh, předsedající. Uprchlická krize v Řecku na sebe vzala explozující charakter a rozměr. Eh, uprchlíci představují 40 tisíc osob a k tomu je e, třeba připočítat 100 tisíc dalších do konce měsíce. E, Turecko nadále nechává ty převaděče, aby e, uprchlíky převáželi přes Egejské moře a relokalizace je pouze na papíře. Méně jak 40 lidí se týkal tento plán. Jediné řešení pro řecký lid je spolehat na vlastní vlastní síly, protože Evropa Řecko opustila. Je zapotřebí Eh, aby Evropa přestala lákat eh, uprchlíky, protože Řecko poskytuje uprchlíkům eh, dokumenty šengenského typu a umožňují jim dostat se až do Německa. Je také zapotřebí represí vůči sousedním státům, aby otevřeli hranice uprchlíkům, hranice, které byly nezákonně zavřeny, tak jak to také řekl pan Ban Ki-moon nedávno. Děkuji, pane Segor. Děkuji. Jsem skutečně překvapen, že tady existují eh, někteří poslanci v tomto parlamentu, kteří se domnívají, že tady neexistují žádné etnické menšiny. Eh, je třeba samozřejmě i myslet na jejich eh, práva. Ti, kdo o nich mluví, tak vlastně ten stát atakují. Tady existují eh, také politické strany v některých zemích, eh, které prostě jsou často dosti extrémní eh, Druhý článek smlouvy o fungování Evropské unie eh, hovoří o tom, že musíme respektovat práva eh, národnostních menšin a některé státy prostě eh, se nechovají podle těchto pravidel. Takže komise by měla dbát nejenom na otázku bezpečnosti, ale také na dodržování práv menšin, protože to jinak znamená úder demokracii. Nemůžeme si to dovolit. Musíme ovšem hovořit. Děkuji vám. Evropo, dávej si pozor, protože historie hovoří poměrně jednoznačně a my eh, lidé eh, prostě máme eh, mezi sebou i takové, kteří neslouží svým národům. I když eh, dostali demokratickou moc, aby tak činili. Ale oni chtějí naopak demokracii omezit. Tito političtí eh, lídři vedou své země do politického chaosu. Je třeba Eh, si uvědomit, že Evropská unie je v řadě ohledů eh, velmi eh, roz, ve velkém varu. Maďarský premiér se vrátil domů a řekl, já jsem to vetoval a přitom Eh, víme, jak u nás funguje eh, hlasování eh, při minulém týdnu například někteří občané nemohli podat žádost o referendum, bylo jim v tom zabráněno. Po lednové debatě o britští, britských občanech zadržovaných v Indii e, nedošlo k žádnému pokroku. Pokud se někdo dostup, do, dopustil trestných činů, což není jisté, tak je třeba, aby e, bylo e, zakročeno proti, proti této společnosti transparentním způsobem. Eh, jde o lidi, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a společensky cení. Já zde mám kopie exportních licencí, eh, které ukazují, že eh, palné zbraně, kterých se dotýká, byly řádně a legálně exportovány. Eh, já musím říci, že eh, pokud se indická vláda snaží eh, bojovat proti držení palných zbraní, já to respektuji, ale v tomto případě postupuje nesprávně a já volám po propuštění svých spolupčanů. Pan Zdechovský. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní komisařko, situace na řecko makedonských hranicích je již už dlouhou dobu naprosto neúnosná a nejedná se o nic překvapivého protože řecko dosud nedokázalo provádět kontroly příchozích běženců při vstupu do země. správně by totiž nikdo neměl vkročit na území evropské unie bez kontroly nicméně realita je bohužel jiná. nemůžeme se proto divit tomu že tisíce lidí se nyní nahromadily na hranicích s makedonií která je delší dobu tranzitní zemí při cestě dále na západ. musíme konečně přestat před problémy zavírat oči. děravé vnější hranice evropské unie umožnily příchod i takových lidí kteří mohou být pro evropu nebezpeční a proud lidí který míří do evropy bez jakýchkoliv dokladů je proto nutné okamžitě zastavit a na závěr mi dovolte poděkovat všem překladatelům i vám všem kteří jste tady vydrželi do pozdních večerních hodin. děkuji. Děkuji, pan Pavel. Děkuji vám, paní předsedkyně. Poate singura șansă la dezvoltare sau singura șansă pentru un viitor mai bun. Musím říct, že eh, využívání evropských fondů je pravděpodobně jedinou šancí pro eh, lepší budoucnost eh, některých obcí v mé zemi. Jsou tam velké problémy. A my musíme společně apelovat na rumunskou vládu, aby přijala naléhavá opatření a pomocí nich umožnila přístup venkovských eh, obcí také k fondům eh, Evropské unie. Eh, je třeba jim ukázat, jak se to dělá. Teoreticky by to mělo jít jednoduše. Musíme Máme tedy po místních volbách a my se skutečně musíme ve všech obcích zaměřit právě na využívání těchto fondů. Nemůžeme si dovolit ztrácet další čas v eh, nevyužíváním těchto fondů. Děkuji vám a přeji všechno nejlepší ženám k mladeže. Paní Kapa. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Evropský ocelářský průmysl je sužován vysokými cenami energií způsobenými obchodováním s emisemi a opatřeními proti carbon leakage. Eh, musíme říct, že eh, například eh, ve Spojených státech je někde jako levnější a eh, daří se tam omezovat emise navzdory neexistenci eh, emisních povolenek. Čili tady vidíme, jak dopadá plánované hospodářství a zasahování politiky do průmyslu. Eh, situace se nelepší, nelepší se u nás a mm, nepomáhá tomu ani situace v Číně. Eh, Ministerstvo obchodu Spojených států amerických eh, nyní v nedávné době zavedlo drastická cela na dumpingové ceny za studené válcované ocely dovážené z Číny. Nicméně Evropa eh, v rámci uznání Číny eh, jako eh, tržního hospodářství bude muset dále redukovat svoje kapacity. Děkuji paní Sakorafa. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Evropy osmadvacet eh, členských států unie už jsou eh, ruinou toho co měla eh, být evropská unie. tady jde o to o, že nejsou dodržovány společné závazky společné cíle. je neuvěřitelné sledovat diskuze evropské unie tváří v tvář problémům s uprchlíky. tady se přijímají jedno jednostraná řešení na základě krátko e, zrakých argumentů národnostní e, či nacionalistických e, úvah. Dohody nejsou dodržovány, rozhodnutí zůstávají pouze na papíře. Domníváte se opravdu, že Řecko může nést na svých bedrech veškerou odpovědnost Unie, co se uprchlíků týká? Myslíme si opravdu, že ta tady je jediným řešením finanční kompenzace. Tady jde pouze o jedno řešení, který musí být bezpečný přechod eh, uprchlíků do eh, různých států Unie. Ancestral en Espagne eh, chov psů, kteří jsou potom eh, eh, používání k norování a zabíjení lišek, eh, to je skutečně velice, velice špatné. Ty psy jsou často ničeni, umírají ve, velkých, ve velkém utrpení. Někteří dokonce zvířat témata eh, chtějí eh, pomalu škrtit. Ti, kteří nejsou eh, škrceni a zabíjeni, tak se velmi často po té, co jsou zneužiti v těch lovech, uzavírání a vyhledování v kovových boxech. Kant, filozof doby minule říkal, že lidé e, jsou takoví, jak se chovají ke zvířatům. Tedy je zapotřebí, e, aby se e, tato rasa psů stala předmětem skutečné ochrany a k tomu musí také přispět Evropský parlament. Španělský národ se musí zbavit této hrůzy. Pan Karvin Mike je další, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Před několika měsíci jsem zde vystoupil a řekl jsem, že Martin Schulz je člověk, který je zodpovědný za úspěch Národní fronty ve Francii. Bylo to bráno jako žertem spíše. Ovšem já jsem spokojen, protože Michal Kraus minister spravedlnosti Velké Británie včera řekl, že Evropská unie je zodpovědná za úspěch a růst nacionalismu v celé Evropě. A to je pravda. Ve školách v Evropě se neučíme kybernetiku, neučíme se tomu, že na akcie, reakce, že společenství a společnost je živý organismus a když tlačíme na jednu stranu, tak bude reagovat druhou stranou. A právě proto si myslím, že Evropská unie musí být zničena. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. Tím jsme skončili jednominutové projevy a nyní vám chci říci, že Gianluca Buonono, poslanec Evropského parlamentu, předložil žádost o zrušení parlamentní imunity, protože došlo k trestnímu stíhání v Bolzánu.